Přichází pan, prezident, pan předseda. Pardon. Darf Sie bitten Platz? Prosím, zaujměte místa. Ich erkläre die am. Prohlašuji eh, zasedání přerušené 12. prosince zna, za znovu zahájené zápis a přijaté texty ze zasedání z 12. prosince jsou k dispozici. Máme, máte námitky proti zápisu?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 Celé kusy pobřeží jsou zaplaveny a toto zlé počasí způsobilo celou řadu škod a politické skupiny se dohodly, aby v únoru toto téma jsme podrobně diskutovali zde ve Štrasborku a opětovně bych chtěl ve jménu naší sněmovny vyslovit všem dotčeným naši solidaritu a ujistit je, že orgány Evropské unie a členské státy všude, kde je to nutné, budou pomáhat neodkladně. V lednu pod v lednu se má konat konference pod záštitou OSN o Sýrii, kde se mají sejít zástupci syrského režimu opozice, bude to 22. ledna a mají se domluvit nebo chtějí spolupracovat na cíli, aby dosáhli zakončení násilí a otevřeli cestu ke spolupráci. Obtížná situace v Sýrii však ohrožuje konání této konference ale tato konference má rozhodující význam. Evropská unie vyzvala všechny účastníky neposunovat termín a provést, uspořádat tuto konferenci. Politické skupiny Evropského parlamentu se připojily jednohlasně k těmto požadavkům. Náš parlament bude i nadále bedlivě sledovat vývoj v Sýrii a vyvine a podpoří veškerá úsilí k odstranění tohoto dramatického konfliktu. Dámy a pánové, eh, dozvěděl jsem se, že kolega Brook podle vyjádření eh, premiéra byl atakován. Eh, v Rumunsku a eh, bylo mm, alespoň v médiích eh, na to dost útočeno jakýmsi nacistickým způsobem. Já, tam, já se budu snažit v této záležitosti zasáhnout aby nehledě na obsahu vyjádření pana Broka je nepřípustné, aby se z toho činily nacistické závěry a za druhé integrita kolegy Bruga stojí jistě mimo jakoukoliv pochybnost. A teď se dostávám ke sdělením předsedy. Návrh mm, kalendáře pro rok 2015.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 že Klaus Larsen Jelcen byl způsobením od 13. prosince 2013 zvolen a nahrazuje kolega Jorgensena, kolegu Jorgensena, který se stal dánským ministrem. Příslušné polské úřady mě informovaly o volbě dvou poslanců s účinností od 17. prosince. Je to pan Smiljev Calicky, který nahradí panu Lina Kolarská-Bobinská a Tadeusz Tadors nahradí pana Rafala Časkovského. Podle článku 7 to k zavedení bezprostředních voleb eh, do Evropského parlamentu, jakož i v soudu s článkem 4 jednacího řádu eh, platí tato volba kolegů z působnosti od 13. a 17. prosince. Parlament to bere na vědomí. Vítám tyto kolegy a připomínám, že podle článku 3 odstavec 2 mohou s veškerými právy se účastnit zasedání Eh, pokud na ně nebude zaútočeno a vzhledem k tomu, že písemně eh, prohlásili, že nemají žádný nimada, který by byl v rozporu eh, s jejich zvolením stali se plnohodnotným členy. Kolega Blun opouští politickou skupinu s účinností od 9. ledna. Evropská strana lidová, SAD, jakož zelení a svobodné aliance jsem dostal eh, přání týkající se jmenování do výboru. Bude to zveřejněno do zápisu v naší schůzi a nebudou-li vzneseny žádné pozměňovací návrhy, bude to považováno za schválené. Příslušný výbor má určitou opravu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 A nyní se dostáváme k pracovnímu programu tento týden. Nedostal jsem žádné žádosti, žádné pozměňovací návrhy. Eh, prosím, pane Šontese, je to k agendě, je to k tomuto týdnu? Δεν έχω κάτι στην ημερήσια διάταξη, αλλά επειδή είμαστε στο κομμάτι εκεί των ανακοινώσεων, Není to k pořadu jednání, ale protože jsme u sdělení, tak bych chtěl říci následující během eh, zahájení řeckého předsednictví. Počkejte, prosím, pěkně nejdřív doděláme